týden došlo v Turecku znovu k zemětřesení. O život přišlo zhruba 700 lidí a v re- region byl postižen i materiálními škodami. Přitom je to tentýž region, ve kterém se zemětřesení stalo už před třemi týdny a naše myšlenky tady patří tureckým přátelům. Minulý týden byly záplavy v Itálii a ve Francii, i tam lidé přicházeli o život a došlo k velkým hmotným škodám. Vzdáváme hold záchranářům i místním orgánům, které pomáhali a pomáhají občanům postiženým touto katastrofou. Samozřejmě i k rodinám obětí patří náš soucit a naše myšlenky, naše myšlenky patří také lidem, kteří zůstali bez domova. Další informace se týká eh, setkání s občany Tuniska, kde jsme hovořili o demokracii, o tržní ekonomice. Lidé měli veliký zájem o způsob budování demokratických institucí a o to, jak tyto instituce eh, jsou uspořádány a jakou mají strukturu. Nemůžeme samozřejmě své představy nikomu Eh, vnucovat, nicméně lidé jak v Tunisku, tak v Libii o to měli veliký zájem. V Tunisku jsem se setkal s premiérem, s guvernérem centrální banky a s eh, předsedy hlavních politických stran. Tunisko přistupuje k Evropské unii velice otevřeně lidé eh, říkají, že v podstatě nic jiného nezbývá, než se dívat na Unii jako na příklad. Hovořili jsme o budování právního státu. A o myšlence inkluzivní společnosti, která všem umožní zapojit se do veřejného života, včetně žen. Všechny čtyři politické strany, které uspěly ve volbách, eh, chtějí se podílet na budování demokratického Tuniska a chtějí dále spolupracovat s Evropskou unii. Téměř týden jsem strávil na západním Balkáně, byl jsem na návštěvě Chorvatska, které eh, se chystá přistoupit k Evropské unii a také na návštěvě Srbska, eh, která, které vlastně se snaží, musí normalizovat vztahy s eh, Kosovem a provést další reformní akce. Dále jsem navštívil Bosnu a Hercegovinu, která také čelí určitým tuzemským politickým problémům. Dále jsem navštívil eh, Srebrenicu, kde jsem položil věnec jménem Evropského parlamentu. A vyjádřil jsem soucit eh, poslanců Evropského parlamentu s eh, rodinami obětí. Srebrenica je důležité poutní místo, je důležité, abychom toto místo navštěvovali a abychom na vlastní oči spatřili, jaké eh, děsivé věci se tam staly. Ve středu proběhne klíčová rozprava Eh, bude tady předseda Evropské rady Van Rompuy, předseda Barroso, tedy předseda Evropské komise a také tady bude eh, předseda eh, Euroskupiny a premiér Lucemburska Jean-Claude Juncker. To bude důležitá rozprava a já bych tedy chtěl všechny poslance pozvat, aby se této důležité rozpravy zúčastnili. Dnes od Poledne v 15 hodin Evropský parlament mládeže, respektive Evropsko-středomorský parlament mládeže, ukončil své jednání. Evropský parlament hostil mladé lidi z 40 zemí. Byli rozděleni do pěti pracovních skupin. Věnovali se sociálnímu dialogu, migraci a integraci, rovnosti a příležitostem, dopravě a obnovitelným energiím a energetice a zaměstnanosti. Zabývali se tedy celou škálou tématu, témat, tak jak to činíme i my v Evropském parlamentu. hovořili o občanské společnosti, o sociálním dialogu, o skutečné rovnosti, o přístupu ke vzdělávání a práci, o ochraně životního prostředí a podobně. Myslím, že můžeme být hrdí na tyto mladé lidi, kteří tady byli. Celkem jich bylo 250 mm, mladých lidí ze středomorské oblasti a Některé z nich teď tady můžete vidět na galerii. To znamená, tam, kde vy teď sedíte, ještě před pár dny seděli tito mladí lidé. E, ještě jedna vědomość. Chtěl bych také poslance pozvat na konferenci, která, kterou pořádá Evropský parlament. Je to konference na vysoké úrovni o lidských právech bude tady 12 nositelů Sacharovovy ceny, nebo respektive už 12 jich potvrdilo svou účast na této konferenci na konci listopadu. Z nejrůznějších důvodů se samozřejmě může stát, že někteří nebudou moci přijít, ale všichni dali najevo velký zájem o účast na této konferenci. Je to tedy 23. listopadu konference na vysoké úrovni o lidských právech, kde bude mnoho obhájců lidských práv. A na závěr tam vlastně bude i otevřené setkání eh, v Palais de Bozar s občany Bruselu. A ještě jedna smutná informace, smutná zpráva o úmrtí Veliho de Klerka. V jeho osobě přicházíme o evropského i belgického státníka, eh, který zasedal v Evropském parlamentu více než 25 let, vedl skupinu liberálů, a e, také jeden ze stálých výborů parlamentu. Byl rovněž komisař, komisařem a vicepremiérem Belgie a prosím vás, abychom nyní vyjádřili e, tedy minutu ticha na paměť našeho kolegy.